So. Takže máme 20 minut. O 20 minut později, než očekáváme, přicházíme k bodu 6, ale budeme, projdeme to velice rychle a týkající se to rychlé zprávy naší delegace do New Yorku a Washington. 17 kolegů celkem, členové AFITu, SEDE a DROA navštívili OSN v New Yorku a sešli se s kongresmany a s vysoce postavenými Eh, funkcionáři v severoamerické administrativě Washington mezi 27. a 31. říjnem. Mezi delegacemi, delegací také byl předseda SEDE a Marie Arena a Vladislav Čikorský jako předseda delegace pro vztahy EU a USA. Byla to první oficiální delegace našeho výboru v devátém mandátu, a což ukazuje význam, který poměřujeme transatlantickému partnerství a vůle, vůle parlamentu také prokázala pozitivní vztah k transatlantické spolupráci. Také jsme, bylo to, konalo se to v podstatě jako příprava pro oslavu 75. výročí OSN. Sešli jsme se s generálním tajemníkem Guterresem, také jsme se poprvé sešli se zástupcem eh, severoamerické mise ve Spojených národech a také s Indií, protože eh, z úst eh, jejího stáleho zástupce u OSN také byl vyslan pozitivní signál směřující k tomu, že tato země má vůli dále se angažovat ve vztazích s EU. Také jsme hovořili o e, významu multilateralismu a také nezbytnost spolupráce na mezinárodní úrovni, abychom zabránili fragmentaci. E, členové delegace ocenili Eh, rozhovory s námi a ocenili také snahu a úsilí, kterou prokazuje EU a členské státy proto, abychom zůstali efektivní skupinou v systému OSN ve Washingtonu. Také jsme hovořili o tom, eh, že bychom měli velký zájem připojit se eh, k přípravám 75. výročí OSN, které se budou vlastně konat příští rok. Ve Washingtonu se delegace sešla s pěti senátory navzdory postupu pro ozbavení funkce, no, což znamenalo určité problémy při organizování schůzí eh, schůzka ve State Departmentu byla také velmi zajímavá, zejména jsme hovořili o situaci v Venezuele. Delegace se sešla se speciálním zástupcem z USA pro Venezuelu, panem Abramsem. Bylo to nesmírně zajímavé a my jsme si mohli vyslechnout detailní přístup USA k Venezuele. Setkání ve State Departmentu prokázalo na to, že navzdory určitým rozdílům či určitým pohledům se hledí velmi pozitivně na spolupráci mezi EU a USA v řadě oblastí, jako je energie, informační bezpečnost, obhajoba lidských práv, demokratických hodnot a také obchodu, včetně Číny. A také eh, se prokázal zájem na prohloubení spolupráce v oblasti zahraničního eh, zahraničně politického dialogu, zejména co se týče západního Balkánu, středního východu a Venezuely. Eh, v kapitolu se eh, mohla být delegace ujištěna o tom, že každý, s kým jsme se sešli, eh, nám dal najevo, že kongres hledí velice příznivě na transatlantickou spolupráci také jsme diskutovali s Mezinárodním eh, ústavem republikánů mm, a s Ústavem pro demokracii a všechny tyto diskuze byly velice plodné a poskytly nám eh, vhled a nové informace pro reflektování budoucího transatlantického vztahu. Dovolte, abych tedy přidodal ještě osobní zkušenost a vlastně ve jménu všech mých kolegů někdy jsme byli poměrně překvapeni, zjištění, jak se nakládá s poslanci Evropského parlamentu, když se snaží vstoupit do oficiální budovy severoamerické vlády. Eh, kdyby členové eh, severoamerické vlády by byly, tedy kdyby se s nimi nakládalo stejně, mělo by to asi vážný dopad na naše vztahy, ale my jsme prostě přátelští a laskaví Evropané a nějak jsme to přijali. Máme tady ještě pět minut. Chce někdo k tomu něco dodat? Pane Čimučeviči? Just a couple... Já jsem chtěl jenom dodat pár slov partneři a instituce, které jsme navštívili a s nimi jsme hovořili, eh, v mém, podle mě jsme měli velice zajímavou diskusi na ministerstvu vnitra, když jsme hovořili o problémech kyberbezpečnosti. Američané mají veliký, velikou znalost této oblasti. Děkuji vám. Žádné další připomínky. V tom případě můžeme hned přistoupit.